doufám, že všichni se budeme těšit, nebo aspoň většina z nás se bude těšit na přestřižení stužky, až se bude otevírat tento úřad ve Valetě, který bude moci začít pracovat. No Děkuji, paní Lambert, a tím uzavírám tuto diskuzi, ale předtím ještě dodám následující. Není to pro mě téma které by bylo pro mě lhostejné, protože jsem se opravdu velmi dlouho zabýval asilovým právem a sám jsem ho vlastně využil ve Francii, Rakousku a Belgii. Jsem sám žadatelem o azyl, někdejším žadatelem o azyl a proto v sobě cítím také vděčnost. Už je to déle než 40 let, ale přesto tu vděčnost cítím i nadále. A děkuji všem, kteří mi pomohli dodatečně a v prvním týdno, eh, květnovém týdnu budeme hlasovat a nyní se podíváme na další bod na pořadu jednání a to je zpráva pana Kirilova. Jde o obecná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a fondu soudržnosti, pokud jde o zjednodušení některých požadavků a určitá ustanovení týkající se finančního řízení. Bohužel eh, pan Kirilov zpravodaj patří k těm, kteří se sem nemohli dopravit kvůli aktivitě sopky. Nemůže být mezi námi a proto Konstance Kvel se ujme jeho roli, ujme jeho zprávy a jakožto zpravodajka bude hovořit paní Krel. Máte čtyři minuty. Jakožto zpravodajka, která nahrazuje pana Kirilova. Děkuji, pane předsedo. Je mi velice líto, že pan Kirilov nemohl osobně přednést tuto zprávu. On se velice snažil tedy při práci na této zprávě a to v období, eh, které je velice důležité pro tento evropský tedy region, pro evropské občany. Já tady budu hovořit eh, angličtině, budu přednášet jeho poznámky v angličtině, takže to bude asi překvapivé, že nebudu hovořit bulharsky, ale anglicky. A je pro mě velkým potěšením, že pan Kirilov tady bude zastoupen alespoň mým hlasem, když už jsem nedostal osobně. Kolegové, pane předsedo, já jsem velice ráda, že máme příležitosti hovořit o významných Eh, v změnách v, přepis, v předpisech eh, pro evropských eh, kohezních fondech a podobně. A toto všechno je v kontextu ekonomické krize. Toto je pokračováním a logická návaznost na dokumenty, které byly v loňském roce přijaty. Pan předseda přerušuje. Tlumočníci eh, prosí, aby řečnice poněkud zpomalila tempo. Ano, já se omlouvám, neuvědomila jsem si, že jsem tak rychlá. Eh, Rada a komise se rozhodla pracovat na zjednodušení strukturálních fondů a na usnadnění přístupu k těmto fondům, fondům zejména tam, kde je jejich větší potřeba. Jsem velice rád, že doporučení parlamentu pro další zlepšení byly zapracovány dokumentu, do dokumentu. Obecný předpis zjednodušuje stávající eh, procedury a tím se redukuje eh, byrokratická zátěž, prohlubuje se transparentnost, vše je kontrolovatelnější a dochází méně k zneužívání fondů. Eh, také je to v duchu implementace a správného vynakládání evropských peněz. Například úpravou článku 88 členské země jsou vyzývány k tomu, aby zjišťovali a opravovali nesrovnalosti sami ještě předtím, než na to přijde účetní dvůr členské země budou sice muset stáhnout peníze, které byly vynaloženy nesprávně, ale budou je moci využít na jiné účely. Další skupina pozměňovacích návrhů se týká pravidel pro finančního řízení, eh, zvětšení eh, možností eh, do roku 2010 pro předběžné platby. Obě skupiny opatření jsou velice důležité, poněvadž pomáhají příjemcům a pomáhají praktickému využívání těchto prostředků. Jsou to také protikrizová a solidární eh, eh, pravidla. Pomohou členským zemím překonat krizovou situaci. Dále je možné zvýšit počet projektů a je to zejména v této době důležité pro zaměstnanost, infrastrukturu, přeškolování eh, zaměstnanců a firm. Všechna tato opatření jsou užitečná a samozřejmě, pokud budou implementována ve správném čase. Bohužel eh, došlo k velkému zdržení v radě eh, v okamžiku, kdy toto bylo právě v rukou rady. Já jsem nyní přesvědčen, že v době, kdy parlament má posílené pravomoce, vlastně stejné jako rada, už se nebudou odkládat tato velice dávno žádaná opatření. Já bych chtěla všem poděkovat, všem kolegům, kteří v regionálním výboru a také ve výboru rozpočtovém a ve výboru pro zaměstnanost se tímto tématem zabývali. Já se myslím, že je to dobré rozhodnutí a doufám, že tuto zprávu odsouhlasíme v květnu. Děkuji mnohokrát. A nyní pan komisař Hán, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, vážená paní Grel. Děkuji vám velice za vaši zprávu a chtěl bych vás požádat, abyste mé poděkování předala i panu Kirilovi, protože já vím, že on opravdu výjimečným způsobem přispěl k tomu, abychom tak rychle prošli všemi institucionálními kroky a pravidly a abychom našli možnost dnes diskutovat eh, tento text. A já doufám, že co nejdříve se nám podaří tento text také eh, potřebnou většinou v parlamentu schválit, tak aby ty věci mohly být implementovány co nejdříve. Myslím si, že to je dobrý signál plodného dialogu mezi institucemi, radou, parlamentem a komisí. A je to dobrý příklad toho, že ta souhra v podstatě dobře funguje. Co vlastně sledujeme eh, tímto přepracováním? V podstatě dlouhodobé zjednodušení pravidel a krátkodobě vlastně chceme přispět k tomu, aby ty členské státy, které aktuální hospodářská krize zasáhla nejvíce, aby tedy jim bylo pomoženo. A e, tedy odsouhlasíme návrh rady, který nalezne snad také tedy souhlas parlamentu, protože on je opravdu velice důležité, abychom celý ten program co nejrychleji uvedli do chodu. Společný uh, důležitý cíl je rychlejší implementování programu je snaha všechno zjednodušit. Nedávno jsme představili první strategickou zprávu a tam jsme vlastně sledovali, co vlastně v těch prvních letech, v tom prvním období neběželo úplně optimálně a co naopak bylo dobré. A musíme být opravdu kritičtí a říci, že ta pravidla byla složitá, a já si myslím, že tímto třetím přepracováním se nám snad podařilo ty nedostatky odstranit a tím přispět k překonání krize. Co můžeme udělat? Uvedl bych tady jenom pro ilustraci několik příkladů, jednak zjednodušení prahových hodnot u velkých projektů na 50 milionů eur, snažší pravidla při úpravě operativních programů, pokud je to nezbytné. To je také velmi důležitá věc, když se snažíme dostat se z krize. A potom je tady také možnost podporovat energeticky efektivních opatření eh, v bydlení. Takže eh, to se netýká jenom bydlení a stavebního průmyslu, ale vlastně to má nejrůznější vedlejší efekty. Potom problémy těch pěti dotčených zemí, jako je Rumunsko, Maďarsko a Baltské země. Jejich problémy mají být také co nejrychleji vyřešeny. Chceme, aby prostředky mohly být rychleji vynakládány, aby tady byla větší pružnost. Eh, hovořilo se tady o částce 775 milionů eur, částka, která by měla být eh, předčasně vyplacena. Díky tomu bude celá řada projektů realizována rychleji. A už v roce 2009 eh, bylo poskytnuto 6,2 miliardy eur. To jsou prostředky, které taky byly vyplaceny dříve a zároveň to poukazuje na to, že strukturální prostředky sice původně neměly být považovány za nějaký e, prostředek na hašení krizí, ale přeci jen je tady možnost být pružní a když nastane krize, tak tady vlastně je ta možnost přispět k jejímu překonání. A já vám děkuji a těším se na diskuzi. Děkuji vám, pane komisaři, a nyní přecházíme k řečníkům. Nejdříve za rozpočtový výbor, ale nevidím pana Godmanise na jeho místě. Ne, nevidím ho tady. V tom případě dáme slovo paní Bastos za výbor pro zaměstnanost na dvě minuty. Vážený pane komisaři, kolegyně, kolegové, jakožto zpravodajka výboru pro zaměstnanost a sociální záležitosti bych chtěla poděkovat eh, také zde nepřítomnému panu poslanci Kirolovovi za vypracování této významné zprávy a za to, které hlavní cíle vybral. A také chci poděkovat kolegyni, která jeho příspěvek přednesla. Toto jsou změny, které se týkají Fondu sociálního, kohezního a také Fondu pro regionální rozvoj. Jsou to prostředky, které spolu s prostředky členských zemí se vynakládají na to, co je opravdu potřebné. A nyní je budeme moci takto vynakládat rychleji a účelněji. My máme zhruba 20 milionů nezaměstnaných v celé Evropské unii, to je o 4 miliony více než před rokem. A proto je důležité, aby ty fondy soudržnosti byly vynakládány co nejlépe. To je skutečně naprosto nejdůležitější. Týká se to zejména malých a středních podniků, které jsou motorem evropského hospodářství, motorem udržitelného rozvoje a také motorem zaměstnanosti. Pokračování v této politice a vyjasnění pravidel regionální politiky, to samozřejmě bude mít pozitivní vliv na celkovou realizaci programu, zejména na úrovni národních regionálních a místních orgánů. Budeme mít méně byrokracie a větší flexibilitu eh, úpravy programu na nové výzvy. Turno de los colegas. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo řečníky jménem jednotlivých politických skupin. Máme dohromady šest řečníků, kteří zastupují politické skupiny, z nich pět dám. Nicméně nevidíme paní Okony, ale je tady. Takže prosím, máte slovo. Hovoříte jménem EPP, prosím. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. Eh, během mnoha měsíců jsme kolegiálně a konstruktivně spolupracovali s panem zpravodajem Kirilovem a já bych mu chtěla vřele poděkovat. U stejné příležitosti bych také chtěla zdůraznit, jak kvalitní byla spolupráce s radou, a to především od začátku španělského předsednictví. To je tím důležitější, že dnes večer hovoříme o nařízení, na jehož opatření už čekají miliony nejrůznějších subjektů eh, přímo v terénu, v praxi. Regionální politika je právě tou politikou, která do praxe nejvíce uvádí Evropskou unii konkrétní kroky v regionech těchto jednotlivců. Přesto velmi často je vnímána jako příliš složitá a e, komplexní a proto by bylo potřeba pravidla pro využívání prostředků zjednodušit. Je tady e, mnoho miliard euro, které jsou k dispozici pro evropské občany. A teď tady máme ekonomickou a sociální krizi. A pokud bych měla pouze uvést několik aspektů z tohoto důležitého textu, tak bych řekla, že nám přináší větší flexibilitu, větší solidaritu v Evropě, větší flexibilitu, protože opatření pro zjednodušení umožní snížit množství informací, které musí být poskytovány. Budou tady menší kontroly, větší pružnost eh, v projektech, které získávají finanční prostředky, ale eh, dále jsou tady další nástroje boje proti krize, například eh, zálohy nebo předčasné splácení nebo dřívější splácení nejrůznějších částek. A já si myslím, že tímto způsobem velice pomůžeme příjemcům evropských fondů a také příslušným eh, orgánům. Ale samozřejmě velká část té zjednodušovací práce nás ještě čeká. Děkuji. Jménem socialistické skupiny na dvě minuty paní Kalenbach. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři Háne, dámy a pánové poslanci. Myslím, že pan komisař to pěkně zhrnul, o co vlastně dneska jde. Jde o to, abychom pomáhali rychle a zacíleně. Nutně potřebujeme urychlení implementace těchto programů a já se domnívám, že třetí novela eh, tohoto nařízení je skutečně odpovědí na aktuální finanční krizi. A chceme, aby přístup k těmto fondům byl rychlejší a jednodušší. Víme, že právě strukturální fondy velmi silně přispěly k lepší kvalitě života, k vyšší zaměstnanosti v regionech a já si myslím, že v době, jaká je ta dnešní, je skutečně nutné, aby se Evropská unie chovala solidárně a aby pomáhala jaksi hasit ten aktuální požár, poněvadž jde o solidaritu a flexibilitu. Protikrizová opatření jsou na vývězce eh, těchto, eh, těchto úprav a my skutečně chceme, aby ty projekty skutečně přispívaly k zaměstnanosti a k lepší kvalitě života. Jak už řekla paní Krell, místo zpravodajka došlo při přijímání tohoto nařízení eh, k prakticky neomluvitelnému odkladu a průtahu. A právě z tohoto hlediska je třeba utvářet strukturální politiku tak, aby procedurální aspekty nemohly být bariérou eh, v implementaci regionální politiky. Já proto podporuji eh, to, po čem žádá náš zpravodaj, to znamená, aby tato nařízení skutečně mohlo co nejrychleji vstoupit v platnost a pomáhat. Děkuji mnohokrát a nyní jménem liberálů má slovo paní Manesku, nicméně ji nevidím ve svém křesle, takže není přítomná. Jménem tedy zelených má slovo pan Šreter, prosím. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, kolegyně a kolegové. Hovořme jednoznačně. To zjednodušení, které tady tak chválíte, eh, tedy obrovské eh, spalovny nebo vodárny, už eh, nebudou Eh, od komise schvalovány od částky 25 milionů, ale už od část, ale až od částky 50 milionů. To pro projekty pod 50 milionů znamená, že komise nebude už provádět analýzu nákladů a výnosů a nákladů a užitku a to znamená, že taková analýza už se možná vůbec provádět nebude. Jinak než dosud nebo změnou je také to, že už vlastně teď některé projekty se nebudou zkoumat podle toho, zda odpovídají ekologickým pravidlům a kritériím nebo ne. A to jsou projekty, které se částečně budou financovat z úvěrů a nebude se teď už zkoušet, zkoumat ani to, zda je rozumné občanům v daném regionu vlastně uvalovat takové úvěrové břemeno a jestli to přináší patřičný užitek. Pro banky je to samozřejmě velice lákavé a atraktivní, protože během prvních let eh, průběhu projektu eh, si vždy eh, vyžádají veliké poplatky. Pečlivé přeskoumání projektů v minulosti bylo velice dobré pro efektivní využívání evropských fondů. A proto se my zelení doníváme, že kontrola velkých projektů by měla být posílena a neměla by být oslabována, tak jak to tady naopak prosazuje tento návrh. My jsme tedy proto, aby se, eh, my jsme proti tomu, aby se ta hranice zvedala, ten práh. Chceme, aby tady byly prováděny veřejně eh, analýzy nákladů a přínosů. Nechceme, aby tady bylo něco zastíráno. Eh, struktura toho nařízení trpí i tím, eh, že některé eh, projekty musí existovat pět let od počátku a my jsme proto od počátku požadovali prodloužení na 10 let, tak aby tady byla zaručena udržitelnost při tom financování, při investicích a aby tady byly pracovní místa udržena v regionech. A Teď už eh, vlastně, nebo chtěli jsme tím zabránit tomu, aby eh, za pět let eh, ty držitelé těch projektů schrábli peníze a zmizeli. To jsme viděli například na případu Nokia. Pro malé a střední podniky by proto měla i nadále platit ta uh, povinnost udržitelnosti pět let a ne pouze tři roky jako je to teď stanoveno pro malé a střední podniky. My jsme také proti tomu, aby se nějaké velkorysejší eh, investice prováděly bez kontroly a aby se tady vyhazovaly peníze z okna. To není podle našeho názoru zodpovědné vůči evropským daňovým poplatníkům. Pokud naše pozměňovací návrhy nebudou přijaty, tak nebudeme moci eh, s tímto textem souhlasit budeme si vyžad, nebo vyžádáme si jmenovité hlasování, tak aby v budoucnosti bylo možné dokázat, jak kdo hlasoval, protože občané si potom budou stěžovat, že eh, mrháme jejich finančními prostředky. A Schroeder, el, eh, el señor Van Nistelrooy nos ha enseñado la tarjeta azul. Děkuji mnohokrát a nyní pan, pan Nistelrooy mával svou modrou kartičkou. Prosím. Nevíme, proč máváte touto modrou kartičkou. Celá řada kolegů neví, co to konkrétně znamená, ale znamená to, že chcete, abyste obdržel slovo v rámci postupu Catch the Eye a nebo můžete také položit otázku paní Šretertové. Prosím, jste ochotná zodpovědět na tento dotaz, kolegyně? Ano, takže prosím, máte slovo. Že Eh, děkuji, mám otázku na paní Šreda. Eh, ve své analýzy eh, jste postupovala velice negativně, proto se ptám, není to právě ta decentralizace, která vede k tomu, aby členské země zacházely neefektivně s těmi prostředky. Nebylo to to kofinancování. Není právě, není, jsou to eh, důvody pro ten negativní obraz. Děkuji vám, pane Nistoroje. A teď prosím, pokud můžete odpovědět. Děkuji, eh, pane předsedo. Já velice ráda odpovím. Eh, tady se jedná o velké projekty, ty se zjednodušují. Je to až 50 milionů eur ve výši investice Eh, my jsme to dosud přeskoumávali, poněvadž my jsme obecně zodpovědní za peníze daňových poplatníků. A já si myslím, že u velkých projektů by to tak mělo být, protože velice často jsou projekty předimenzované a nakonec to zaplatí právě občané. Děkuji, paní kolegyně. A nyní pan Vlasák dostane slovo za skupinu ECR. Asala

Já zde také nahrazuji kolegu, který zde nemůže dnes být. Eh, samozřejmě, že sjednodušení eh, to vítáme, ale zároveň je třeba to posuzovat kriticky. Já si myslím, že se z toho ale nemůžeme vytáhnout. My tedy skutečně vítáme provedená zjednodušení a domníváme se, že toto nařízení je třeba co nejrychleji uvést v praxi, protože opravdu už uplynulo příliš mnoho času. Já si myslím tedy, že ten kompromis možná eh, není úplně ideálem, není to, co jsme si představovali. Víme, že komise původně předložila dosti jiný návrh. Eh, týkalo se to na určité navýšení procent po určitou omezenou dobu. Toto se ovšem neprosadilo z nejdůsnějších důvodů Například jsme o tom velice důkladně diskutovali ve výboru REGI. Dále si musíme položit otázku, jestli jsme udělali dost proto, aby se uskutečnilo to, co řekla komise ve svém nedávném sdělení. E, to znamená společné úsilí za e, zvyšování zaměstnanosti v době krize. Jde tedy o to, aby prostředky, které jsou k dispozici, mohly být lépe využívány. A právě jsou to prostředky, které jsou těmi investicemi do protikrizového boje. Když se rozhlédneme po Evropě, musíme konstatovat, že vliv na zaměstnanost byl obrovský. Je tedy třeba jednat nezaměstnanost mohutně vzrostla nejenom v pěti zemí, ale skutečně ve všech zemích. K tomu přistupuje ještě skutečnost, že e, nezaměstnanost je i bez krize dosti závažným problémem v celé Evropě. A to, co se nyní navrhuje, alternativní návrh komise, to je krok vpřed a my ho vítáme samozřejmě, protože tím alespoň pět států dostává k dispozici urychleně peníze a jsou to státy, jejíž HDP za poslední rok kleslo 10% a ty eh, těm tyto prostředky skutečně přijdou k dohu. To je dobře, ovšem my bychom si skutečně přáli ještě více. A v této souvislosti jsme rádi i nejsme rádi, ale je to přece jenom krok vpřed a jsme tady za něho rádi. Děkuji vám. A musím říct, že paní kolegyně Šretrová má na vás otázku. Je to tak? Takže prosím, přijmete tuto otázku? Dobře, takže paní Schroeder, můžete hovořit? A prosím stručně. Děkuji, pane předsedo. Jediná otázka je, proč vaše frakce, paní Ernstová, nepředložila žádný pozměňovací návrh na plénu. Možnost tady byla. Uh, abyste mohli skutečně eh, se vrátit tímto způsobem k původnímu návrhu. To znamená, že skutečně mohlo být to financování zvýšeno na 100%. Děkuji vám, paní Ernst. Eh, prosím, můžete odpovědět? Pan Šretr, my jsme zhodnotili své šance, byly podle nás nízké a proto jsme do toho nešli. Já, když jsem se dívala, seznamovala jsem se s tou iniciativou komise, eh, nebyla jsem s ním příliš šťastná, ale prostě potom proběhly dlouhé eh, diskuse, no ale mm, nechala jsem se poučit, jak to tedy musí být. Eh, jak říkám, chtěli jsme více, ale prostě odhadli jsme realisticky své šance a proto jsme se vzdali pozměňovacích návrhů. Děkuji vám a nyní jednotliví řečníci. A jako první pan Fanislav na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. V mimořádné době potřebujeme samozřejmě mimořádná opatření a to je to, co se stalo. To je přece přání Evropského parlamentu. To jsme si přáli už dlouho. Chtěli jsme takové zjednodušení a rychle dosáhnout výsledků. O to nám tady jde. Jde o to, aby byla zachována pracovní místa nebo pokud možno ještě další vytvořena a tento týden byla vydána čísla, která odráží úspěchy politiky soudržnosti 1,4 milionů pracovních míst, nových pracovních míst. E, to je to číslo. A ty finanční prostředky teď mohou být e, v celé široké škále vydávány rychleji. Jsou tady zlepšení, i pokud je o ekologické věci, ehm, městský rozvoj a tak dále. Eh, potom jsme ovšem nesouhlasili eh, s zrušením spolufinancování, protože to byl základ toho celého systému. Decentralizované orgány se právě účastnily Eh, nebo účastní takových různých městských, regionálních projektů. Takže to se nám nelíbilo. A potom tady bude i eh, místo dvou let tři roky, kdy to běží a když se to někde spostí, tak je potřeba, aby to vlastně pokračovalo dále, aby ty peníze nezmizely z toho regionu. A chtěl bych položit otázku panu Hánovi. Mě by zajímalo, jestli by nemohl po tomto pěkném příkladu následovat nějaký další příklad. Je to také otázka solidarity. Jsou země, které e SF vůbec nepoužívají. A to znamená, že 30 nebo 40 které by mohly využít, nevyužívají. Oni by to samozřejmě mohli i nějakým způsobem přerozdělit a přenést ty nevyužité prostředky, ale tak tomu není, nedělají to. Takže toto tam není, ale jinak to vidím velice pozitivně. Nějakou dobu to trvalo, ale teď už máme určité výsledky. Měla by tady být určitá rovnováha mezi všemi institucemi a tak to v podstatě je. Děkuji. A slovo má paní Pervanš Beres. Je v sále? Eh, má slovo na dvě minuty. Pane předsedo, od roku 1973 miliardy eur obdržela má země právě ze strukturálních fondů a ze fondů soudržnosti což sehrálo velice zásadní úlohu v rozvoji celého Irska a právě Evropský sociální fond byl velice důležitý pro naši zemi, když jsme bojovali a bojujeme proti nezaměstnanosti a nejen v Irsku, ale i ve zbytku Evropské unie. Od našeho členství roku 1973 více než 7 miliard bylo obdrženo eh, především ze Evropského sociálního fondu, které jsme využili v boji proti dlouhodobé nezaměstnanosti. Co se týče operačního programu eh, lidských zdrojů pro období 2007 až 2013, Evropská unie poskytla 375 milionů euro v rámci Evropského sociálního fondu. Celkový rozpočet tohoto programu je 1,36 miliard. Tyto peníze se používají na školení pro nezaměstnané, pro lidi s nejrůznějším postižením, pro lidi, kteří neukončili školu, pro lidi, kteří jsou vyděděni z naší společnosti. Právě to důležité ve věku globalizace. Abychom odpověděli velkým výzvám, které přináší globalizace pro irské pracovní síly, Fond podporuje také celoživotní vzdělávání, takovéto kurzy, které vedou k pracovním místům na pracovním trhu. To znamená, že tyto fondy jsou vysoce relevantní, jsou vysoce důležité, čili se jedná o Evropský sociální fond. Děkuji. Tiene un minuto y medio para su intervención la señora Kay Swinburne. Děkuji na minutu a půl paní Kay Swinburne. Děkuji, pane předsedo. Eh, zásadně zdá se, že tato zpráva má velice užitečný cíl a sice pomoc těm nejpostiženějším eh, krizí. To je samozřejmě chválihodný cíl, Ovšem, eh, když se podíváme, že to na to zjednodušení a na úpravu potřebných Prahu, že se skutečně může projevit tím, eh, že se ekonomika nahodí na koleje. Máme bohužel dnes eh, nezaměstnanost eh, přes 10 je to velice dobré, že s tím zabýváme, ale musím říct, že tato zpráva se možná nezabývá vším, čím by se měla zabývat. Myslím si ovšem, že myšlenka upuštění od kofinancování ze strany členských zemí je dole docela nebezpečné a nezodpovědné. Znamená to také, že se dozorové eh, procesy poněkud oslabí. A my přitom chceme, aby se všechny peníze vydaly na chválihodné účely a nebyly zneužívány. Eh, jenomže třeba u nás ve Velsu tyto projekty moc nepomohou my třeba po roce 2013 už nebudeme mít nárok na vůbec žádné další projekty, které jsou v současné době ovšem velice eh, generozně kofinancovány. Musíme říci, že na mm, naše zadluženost a naše, náš nízké HDP na hlavu, to je skutečně problém. Já musím říci, že Eh, existují určité plány, že některé eh, regiony skutečně přijdou o financování, které dneska mají a to je špatně. Děkuji vám. Nyní pan Kovačev na dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane komisaři. Chtěl bych poblahopřát panu Kirilovi k jeho zprávě. Podporuji veškeré kroky, které chce prosadit, aby došlo k zjednodušení používání Evropského fondu Solidarity. Evropská unie nesmí být přirovnávána k vulkánu, který vypouští vulkanický prach na jejich naděje a aspirace. Pochopitelně jsou zde velké problémy, které se týkají absorpce strukturálních eh, fondů a fondů soudržnosti. To znamená, že tento postup je důležitý nejen v kontextu stávající krize, ale je důležitý také z dlouhodobého hlediska. To, co nabízí komise, co navrhuje Evropský parlament, jednotlivé pozměňovací návrhy umožní konečným příjemcům, aby si vedli lépe ve stávající ekonomické krizi. Chtěl bych zdůraznit pozměvací návrh, který by vedli k možnosti dlouhodobějšího využívání peněz, které byly eh, vyčleněny roku 2007. To by umožnilo zemím jako například Bulharsko, aby využil těchto finančních eh, prostředků, které by jinak neměli možnost využít, o které by přišli. Je důležité, aby tyto země měly tuto druhou šanci. Věřím, že tato zpráva se vydává správným směrem, co se týče budoucnosti politiky soudržnosti. Co se týče administrativních pravidel, tak i zde jde zpráva dobrým směrem, snaží se nastavit rovnováhu mezi maximální koordinací a na druhé straně kontrolou. Tím, že budeme reformovat pravidla, vytvoříme nástroj, který zajistí vyšší transparentnost pro evropské občany a daňové poplatníky. A také umožní, aby členské státy mohly provádět úkoly, které jsou v jejich silách. Čili to je důležité, abychom nastavili rovnější podmínky. Děkuji, pane kolego. Nyní na minutu a půl pan Tabaždy. Děkuji. Během hospodářské krize byla Evropská unie kritizována opakovaně za to, že nereagovala vhodným způsobem na vzniklou situaci. Já si ovšem myslím, že tato zpráva ukazuje, že Evropská unie byla schopná dobře zareagovat na danou situaci a já nechápu ty kolegy, eh, kteří jsou znepokojení, nebo nechápu tu kolegyni, která říká, že poté, co to bylo všechno tak zjednodušeno, ztrácíme kontrolu. Já si myslím, že to tak není, protože politika soudržnosti zahrnuje velice solidní mechanismus kontrol, takže není na místě dělat si obavy. A myslím si, nebo doufám, že ti, kteří mají eh, obavy, mají také solidaritu eh, vůči Maďarsku například. Eh, doufám, že nespochybňují to, že Maďarsko bude nějakým podvodným způsobem využívat ty prostředky. Tak to není. Potřebujeme politiku soudržnosti a já jsem velice rád, že eh, jsou tady oba zástupci komise a pan Baroso ve svém prvním dokumentu hovořil o eh, politice soudržnosti jenom málo, ale toto jsou, nebo je to důležitá politika společenství, je nezbytná. Je nezbytná pro podporu růstu, vytváření pracovních míst a naplňování nových cílů Evropské unie, eh, cílů také strategie 2020. Je třeba podporovat politiku soudržnosti. Děkuji. A teď má slovo pan Matula dvě minuty. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. Eh, Legislativní rámec se samozřejmě mění na úrovni společenství, na národní úrovni. My se samozřejmě snažíme těmito změnami bojovat proti krizi, i když samozřejmě dopady krize jsou pocitovány velmi výrazně i nadále. Je tady velká nezaměstnanost, která zatěžuje hospodářství členských států a samozřejmě je vždy obtížné mm, poskytovat tady nějaké finanční prostředky. Účinné využívání politiky soudržnosti je velice důležitým aspektem. Je to velmi významná páka při podpoře reálné ekonomiky. Například pro období 2008 až 2013 je tady těch 347 eh, milionů eur a tady je opravdu třeba podpořit ty, kteří jsou nejvíce postiženi podle mého názoru je tady určitá možnost, nebo dobrou změnou je ta možnost eh, financovat eh, v prioritě ty projekty, které pokrývají více regionů. A já tady děkuji všem, kteří zde eh, tedy vynaložili úsilí, děkuji panu zpravodaji. Musím říci, že to bylo komplikované, ale je potřeba přesto nalézt eh, řešení, jasné priority, aby se zabránilo takovým situacím, kde pozitivní kroky jsou spošťovány kvůli byrokratickému břemeni. Zjednodušení umožní rychleji vynakládat finanční prostředky, dostanou se rychleji k cíli. Eh, výbuch sopky eh, převrátil vlastně dědí v naší společnosti eh, nohama vzhůru. A já si kladu otázku, jak to je s naší schopností reagovat? Já si myslím, že je jasné, že musíme reagovat rychleji. Děkuji. Gracias, kolega. Tiene ahora un minuto y medio. Děkuji. Nyní paní Smolková na dvě minuty. Děkuji, vážený pane předsedo. Úvodem chci ocenit práci zpravodaje pana Krylova. Je velice dobře, že evropské instituce se v rámci reakce na krizi rozhodly urychlit financování regionálních rozvojových projektů a také přistoupily ke zjednodušení pravidel upravující strukturální fondy. Kromě toho se zdá se, že je nějaký problém s tlumočením zejména s tlumočením do angličtiny. Takže kdybyste prosím mohla začít ještě jednou. Takže prosím, kdybyste mohla začít ještě jednou. Děkuji za slovo, pan předsedající. Budem... Děkuji, pane předsedo. Já bych úvodem chtěla také ocenit práci zpravodaje pana Krylova. Je velice dobře, že s cílem reagovat na hospodářskou krizi se evropské instituce dohodly na urychlení procesu financování regionálních rozvojových projektů a také na zjednodušení pravidel upravujících využívání strukturálních fondů. Kromě toho mají být prodlouženy lhůty na využití eurofondů eh, schválených, tedy prostředky, které byly schváleny v roce 2007, tak, aby bylo, byla další doba na jejich využití. Eh, máme přísloví, kdo rychle dává, dvakrát dává. Členské země, které nejvíce eh, zastihla hospodářská krize, očekávají nařízení o něm proč dnes hovoříme. První návrh komise představila už v červenci loni. Rozhodovat budeme však až v květnu. Celý legislativní proces až do dnešního dne trvá 9 měsíců. Je možná na čase začít uvažovat o zjednodušeném a zkráceném legislativním procesu, procesu v konkrétních případech krize, nezaměstnanost, chudoba a prohlubující se regionální rozdíly, to jsou právě ty případy, kdy je třeba jednat rychleji a pružněji. Těžko budeme nezaměstnaným vysvětlovat, že přijetí legislativy, která jim má aktuálně pomoci v době, kdy to potřebují, že nám trvá více než tři čtvrtě roku. Děkuji vám. Děkuji vám, paní kolegyně. A ještě máme jednoho řečníka v této rundě a je to paní Green na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. Dnes jistě jednomyslně vítáme zjednodušení pravidel pro přidělování strukturálních fondů, zprávu, kterou předložil pan Kirilov. Ale já musím říci, že procesy revize eh, jsou opravdu velice důležité. V červnu 2009 se vlastně začalo eh, s tím přepracováním a i když vlastně má pomoci eh, členským zemím, aby bojovali proti krize, tak rada potřebovala 6 měsíců na to, aby se dohodla. To je nepřijatelné. Legislativní postup byl samozřejmě průběžně upravován, přidělovaly se kompetence mezi radou a parlamentem. Ale dnes zástupci Evropské unie. Přece nemůžeme obhájit toto před evropskými občany. Evropský parlament tady vlastně převzal svou zodpovědnost a snažil se víc radě maximálně vstříc, aby se to dále neprotahovalo. Ale musím ještě jednou zopakovat, že jsem velice zklamaná. My potřebujeme Evropskou unii, která bude schopná rychle rozhodovat tak, aby se mohlo účinně jednat v terénu. Zjednodušovací opatření, která jsou dnes navrhována v boji proti ekonomické krize, jsou pozitivní, ale já si myslím, že mohly být ještě ambicioznější, pokud by postupy, které se týkají eh, programačního období 2008 až 2013, nebyly tak složité. Jednání legislativního rámce, víceletého rámce 2014 eh, až 2012, Tady bych chtěla vyzvat Evropský parlament, aby byl opravdu odvážný a aby, navr- aby učinil návrhy, které se budou týkat zjednodušení a větší pružnosti v strukturálních fondů. Děkuji. Děkuji vám, paní Grini. A nyní, eh, pokud se někdo nezapsal a chce promluvit, může se přihlásit. Mm, myslím, že teď máme čtyři a každý má jednu minutu. Pan Silvestres. Eh, Děkuji mnohokrát. Také souhlasím s těmi, kteří je blahopřejí panu Kirilovi k jeho zprávě. Moc mě mrzí, že tady dnes se s námi není. Otázka zjednodušení mechanismů pro čerpání z evropských fondů, z fondů soudržnosti je velice chválihodné. Máme fondy, které jsou využívány v kontextu této krize a myslím si, že je musíme maximálně vhodně využít. Nicméně, dnes chceme zajistit, aby regiony skutečně čerpaly z těchto fondů, z fondů soudržnosti, protože někdy se jim nedaří čerpat veškeré finanční prostředky, protože se jim nedaří někdy překonat byrokracii Evropské unie. Proto nemohou prakticky čerpat tyto finanční prostředky a to jsou pro ně určité alibi. Děkuji, pane předsedo. Dopady ekonomické krize jsme začali pocitovat od roku 2008 a hlavním současným problémem je nezaměstnanost, chudoba a pokles životní úrovně. V evropské politice jsme se velmi snažili vylepšit existující nástroje, tak aby se vylepšil jejich efekt a abychom vylepšili situaci v Evropské unii. A zpráva pana Kirilova je dobrým krokem tímto směrem, krokem ke zjednodušení přístupu členských států k strukturálním fondům. Vítám tady zprávu pana Kirilova, podporuji ji. Pokud jde o eh, to zjednodušení, které se týká velkým eh, velkých projektů a také i pokud jde o lepší řízení těch disponibilních fondů. Jsou to změny, eh, které kráčí stejným směrem jako strategie 2020. A je to dobré také pro ochranu životního prostředí. Děkuji a slovo má paní Čiče Děcka. szanowny panie przewodniczący szanowny panie komisarzu szanowne koleżanki i Pane předsedo, dámy a pánové, pane komisaři, můj eh, předřečník hovořil o eh, přínosech eh, této politiky soudržnosti. Já to nechci opakovat, musím říct, že Polsko a také Vělkopolska, můj region, také má výhody z eh, této politiky. A eh, já, mě velice těší, že tady vidíme úsilí o neustále zlepšování absorpce těchto prostředků. A aby to pokračovalo, tak skutečně musíme také my pokračovat ve zjednodušování postupu. A já si myslím, že toto nařízení je krokem k, dosahování tohoto cíle musíme pracovat neustále, eh, musíme bojovat proti administrativě, eh, řečnice je přerušena. Děkuji. Eh, příští řečník. Pane předsedo, politika soudržnosti je významným politickým instrumentem a umožňuje přispívat k boji proti krizi, ke krátkodobému povzbuzení poptávky a k investic. Je velice dobré, že politika soudržnosti a urychlení implementace této politiky v roce 2009 výrazně přispělo k zotavení eh, hospodářství a zmírnilo pokles poptávky. Eh, je to důležitý Eh, příspěvek k strategii 2020 a proto mi není jasné, proč komisař Rehn ten mechanismus pro nedodržování, mechanismus eh, trestů eh, za nedodržování pravidel na trhu spojuje s regionální politikou. To nechápu. Ano, děkuji. Nyní paní Sanchez-Smith. Merci, monsieur le président. Monsieur Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. Zpráva Kirilov bude odhlasována za několik týdnů a já mám radost, protože to bylo velice naléhavé. Už asi jeden rok naši občané od politiky soudržnosti očekávají konkrétní opatření proti krizi. Lokální a národní aktéři chtějí větší pružnost a reaktivitu při přidělování fondů. Dnes tady předkládáme nová opatření, říkáme, že teď se transparentněji budou využívat fondy soudržnosti. Je velice důležité více než kdy dřív, abychom konečně dospěli k jednodušším pravidlům. Zpráva pana Kirilova je prvním krokem tímto směrem a musí následovat další, protože důvěryhodnost a viditelnost akce Evropské unie v každodenním životě, to je to, co je ve hře. Jde také o solidaritu ehm, protože Tady je potřeba opravdu vydat opatření, která jsou přiměřená situaci. Zpráva eh, Kirilov možná přinese eh, čerstvý vzduch do naší situace. Terminado este turno de intervenciones. Eh, Děkuji vám. Tak tím jsme zakončili toto kolo příspěvku a nyní dám slovo panu komisaři Hánovi, aby reagoval na to, co bylo řečeno. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat eh, zejména za eh, angažovanou debatu těch, kteří si udělali čas. Děkuji také za eh, vaši jednoznačnou podporu politiky soudržnosti a to znamená, že skutečně chceme pomáhat a můžeme pomáhat Eh, kolegům v regionu. Eh, paní kolegyně ze Slovenska tady použila přísloví, eh, kdo dává rychle, dává dvakrát. A to je nejenom slovenské přísloví, to je i evropské a skutečně já si myslím, že si nemusíme dělat starosti s tím, že by snad utrpěli kontrolní mechanismy, třeba jenom tím, že sjednocujeme prahové hodnoty, minimální hodnoty, maximální hodnoty. Jde tady o uplatňování kontrolních instrumentů na národní i na lokální úrovni. To je to takzvané shared management, to znamená společné řízení. A je to podobné jako u veřejných zakázek v jednotlivých členských zemích a podobně. Čili my tady stejně musíme respektovat to, co je zvykem v jednotlivých zemích. Já si myslím, že pokud se týče změn, já myslím, že bychom se, jak to mám říct, že bychom prostě neměli dovolit nevhodnou toleranci a takovou pohodičku. Spíš si myslíme, že regiony by se měly angažovaněji zasazovat o využívání prostředků, které jsou k dispozici. Já myslím, že rozpočet, který máme, je dostatečně velký a to znamená, že jak dnes, tak v budoucnosti budeme moci poskytovat eh, dostatek prostředků regionům a to znamená, že eh, v, ano, v, jestliže eh, se tady Eh, hovoří o sankcích, tak to, to vypadá, to je jenom takové zdánlivé, to jsou sankce, které i, ani jindy moc nepomáhají. Čili já jsem, eh, já, já děkuji za vaše angažmá, za angažmá pracovníků v DG Regio. Děkuji vám. Tím uzavíráme debatu na toto téma. Eh, ještě jako poslední dostane pana, paní Kadenhla slovo zpravodajka. Já velice ráda předám nepřítomnému kolegovi Kirilovovi všechnu tu chválu, která tady zazněla. Chtěla bych ještě zdůraznit eh, dva body. My nakládáme s evropskými daňovými prostředky a proto je naším úkolem, aby to všechno bylo transparentní, aby přístup k těmto penězům byl jednoduchý. To je také úsilí této zprávy ale já bych eh, prostě si myslela, že by nebylo dobré, jak to dělá paní Šrete, eh, aby tady jaksi naznačovala, že eh, některé členské země možná nedodržují to, co by dodržovat měly. Já myslím, že toto bychom tady neměli říkat. Já tedy předpokládám, že všechny státy, všechny instituce skutečně chtějí upřímně zajistit efektivní vynakládání těchto prostředků tady nejde o almužny pro chudé regiony. Jde o posilování eh, kupní síly a struktury v těchto regionech, poněvadž to vede k tomu, že Evropa bude moci být celkově silnější. Čili ten společný trh to není jenom o obecné solidaritě, ale eh, každému, který trošku se vyzná v ekonomice, tak ví, že je z ekonomického hlediska regionální politika něco, co dává opravdu smysl. Děkuji. Děkuji paní Kanbachové. A teď je naše debata definitivně u konce k tomuto tématu. Hlasování proběhne podobně jako u dalších bodů eh, z tohoto týdne.